A to tedy znamená, že nedochází k žádné změně eh, našeho programu a dostáváme se k prvnímu bodu našeho pořadu jednání. Je to příprava zasedání Evropské rady, prohlášení rady a komise a na úvod eh, bych dal slovo paní Jury eh, jménem rady. Děkuji, <clears throat> pane předsedo, pane předsedo Barozo, vážení poslanci, toto je naposledy, kdy smím oslovit parlament jménem Rady na jeho plenárním zasedání. V lednu jsme uh, slíbili, slíbili, že předsednictví bude vstřícné k parlamentu. Víme, že Lisabonská smlouva má určité dopady a eh, uvědomili jsme si, že úzká spolupráce Vážení kolegové, můžete odejít, ale nesmíte narušovat naše jednání. Bylo by lepší, kdybyste zde zůstali vzhledem k tomu, jak důležité je toto jednání. My jsme si uvědomili, že úzká spolupráce s Evropským parlamentem a jeho poslanci je nezbytná pro úspěch jakéhokoliv předsednictví v budoucnu. Ehm, evropský občan chce od Evropské unie výsledky bez toho, aby byl příliš namáhán rozlišováním mezi parlamentem, komisí a radou. A v tom má evropský občan pravdu. Eh, sdílíme společnou odpovědnost a náš úspěch či neúspěch bude také společný. Nadcházející Evropská rada je poslední během maďarského předsednictví a tato debata je proto výbornou příležitostí po říct si, čeho bylo dosaženo se týče řady témat v úzké spolupráci s parlamentem. Dovolte nejprve hospodářskou politiku. Evropská rada uzavře první evropský semestr který uh, slučuje v jednom politickém cyklu uh, dvě části ekonomické obnovy. Finanční stabilitu, která vychází z fiskální konsolidace, stability a programu konvergence a strukturální reformy pro inteligentní, trvale udržitelnou Eh, udržitelný, sociálně inkluzivní a eh, zaměstnanost tvořící růst. Díky skvělé spolupráci mezi komisí, radou a členskými státy v nakládání s národními programy reformy evropský semestr eh, trval pouze semestr a ani o den déle. Evropská rada bude mět schválit eh, doporučení podle jednotlivých zemí, které rada schválí. Ty by měly všechny členské státy reflektovat ve svých nitrostátních rozhodnutích, co se týče rozpočtu a strukturálních reform. Chci také říci, že i během trialogu jsme uvedli odkaz na evropský semestr tak, aby mohl být Evropský parlament řádně informován o tomto vývoji. Co se týče paktu Euro+, plus, většina účastenských členských států prezentovaly závazky, které představují více než 100 samostatných opatření. Tyto závazky představují dobrý krok k dosažení cílů paktu, který bude teď třeba provádět na vnitrostátní úrovni. Tyto eh, počáteční závazky se ale liší, co se týče svých ambicí i přesnosti. V přípravě svých závazků členské státy zajistí širší záběr a konkrétnější přístup a také více ambicí. Dovolte, abych se nyní věnovala šesti legislativním návrhům eh, o ekonomické správě, které se nazývají Sixpack. Já eh, nebudu podrobně je eh, rozebírat. Chci vám jen připomenout, že maďarské předsednictví dostalo od Evropské rady mandát, aby dosáhlo politické dohody s Evropským parlament, parlamentem do konce června. Po schválení obecného přístupu radou v březnu jsme se okamžitě pustili do práce a pustili jsme se do intenzivních eh, vyjednávání v trialogu s parlamentem a komisí. Tyto tři instituce odvedly obrovský kus práce. Počáteční pozice Evropského parlamentu přinesla asi 2000 pozměňovacích návrhů. Doposud se nám podařilo snížit počet nevyřešených eh, otázek na jednu ehm, zásadní otázku a některé technické detaily. Já jsem osobně přesvědčena, že text, který teď máme před sebou na stole, je silnější a pomůže nám lépe zabránit budoucím krizím. Budeme informovat podle toho také předsedu Evropské rady a tak vlastně eh, budeme o tom informovat tento orgán, která nám tento, který nám tento úkol zadal. Já jsem se osobně zapojila do řady zajímavých rozhovorů s mnoha poslanci. Proto bych ráda vám co nejsrdečněji eh, poděkovala, poděkovala za eh, tuto zkušenost. Jako předsednictví vstřícné Eh, k parlamentu doufáme, že výsledky, které, kterých se podařilo dosáhnout, nepůjdou na zmar. Finanční trhy, evropské podniky a co je nejdůležitější, naši evropští spoluobčané očekávají, že prokážeme odpovědnost a rozhodne, rozhodně budeme jednat proti zadlužení, eh, což je největší hrozba našich ekonomik. Také víme, že problém Řecka se také dostane na program zasedání Evropské rady. Eh, podívejme se nyní na otázky justice a vnitra. Evropská rada se bude věnovat strategickým otázkám azylu, migrace a Schengenu a bude stavět na závěrech eh, schválených Radou eh, pro justici a vnitro 9. června 2011. Vzhledem k nedávnému vývoji bude Evropská rada hovořit o ideích a poskytne další politické, politické vodítko a spolupráci v oblasti Schengenu. Bude hovořit i o možných eh, mechanismech pojistek. Eh, dobré fungování Schengenu ale vyžaduje, aby členské státy plně prováděly pravidla a tak zvyšovaly svou vzájemnou důvěrou. Také eh, vyžaduje účinný a aktualizovaný monitorovací a hodnotící systém. A nyní k volnému pohybu osob. Patří pod jinou skupin, skupinu aký komunitér než Schengen, ale jsou propojeny. Obě dvě patří k nejviditelnějším a nejoblíbenějším úspěchům evropské integrace. Členské státy to vědí a snaží se je chránit. Logika Schengenu se nezměnila. Stále efektivnější řízení vnějších hranic je nezbytnou podmínkou eh, pro volný, volné cestování v rámci Schengenu. Jak víte, probíhaly intenzivní, probíhala intenzivní jednání o eh, novelizaci Frontexu. Eh, Frontex je skvělým evropským nástrojem, který je nezbytný pro kontrolu našich vnějších hranic. Předsednictví vítá pozitivní výsledek eh, nedávného, nedávné zkoušky trialogu. Členské státy dnes odpoledne budou hovořit o jeho výsledku a my doufáme, že se podaří včas dosáhnout dohody tak, aby Evropská rada eh, ji mohla schválit. Co se týče evropské asilové politiky, Eh, prochází eh, těžkou dobou. Potřebujeme bezpečné a efektivní azylové postupy eh, pro lidi, kteří potřebují ochranu. Proto je nezbytné, aby společný evropský azylový systém byl dokončen do roku 2012 a byl založen na vysokých normách obrany společně s efektivními postupy, které zabrání zneužití a umožní rychlou kontrolu azylových, azylových žádostí. Evropská rada také zhodnotí postup na přípravě plánu pro rozvoj kapacit na zvládání migračních eh, toků a toků uprchlíků. Musíme především zabránit nedovolené migraci. Proto také eh, vzniknou partnerství se zeměmi eh, jižního sousedství. <clears throat> Prvním krokem bude široký strukturovaný dialog o migraci, mobilitě a bezpečnosti s těmi zeměmi, které z něj mohou mít největší prospěch. A teď několik slov k Chorvatsku. Uzavření eh, vyjednávání o přístupu k eh, Chorvatska eh, patřilo k našim hlavním prioritám. Důsledkem obrovského úsilí ze strany Chorvatska, komise a maďarského předsednictví a také s nezbytnou podporou parlamentu, na, za které jsme jim vděční, Evropská rada bude chtít uzavřít tato jednání s Chorvatskem ke konci června tohoto roku. Podepsání přístupové dohody se čeká před koncem letošního roku. To přináší novou dynamiku evropské perspektivě eh, západního Balkánu. Evropská rada se bude věnovat této otázce na svém prosincovém zasedání a očekává se, že také přivítá zatčení a převoz generála Mladiče do Hágu. Srbsko učinilo obrovský krok směrem k přistoupení k Evro- eh, do Evropské unie. Co se týče jižního sousedství, Evropská rada by měla schválit nový přístup ke vztahům s evropskými sousedy, který byl eh, odsouhlasen na pondělní radě pro zahraniční záležitosti. Vzhledem k závažnému vývoji eh, eh, na jihu od nás Evropská rada také by měla schválit deklaraci o nedávných událostech v tomto regionu. Chci vás také informovat, že Evropská rada bude chtít jmenovat paní Mario Draghi jako další guvernérku Evropské centrální banky. O tom bude hlasovat Evropský parlament. A v neposlední řadě Evropská rada pravděpodobně schválí Evropskou strategii pro region Dunaje a e, Evropský e, rámec e, pro strategii integrace Romů, což jsou také další priority maďarského předsednictví. Strategie Dunaj by měla být příležitostí pro celý regionu, region jak pro členské státy, tak třetí země na západním Balkánu. Co se týče rámce pro eh, strategie pro Romy, eh, se budeme věnovat eh, Romům na, na, poprvé na evropské úrovně, tak aby se jejich nelehký osud stal spíše příležitostí pro nás, pro všechny. Evropa tak, tak ukáže, že má srdce. tak jak to řekl eh, premiér, eh, premiér Orbán. Eh, pane předsedo, předsedo komise, vážení poslanci, maďarské předsednictví si vybralo jako své moto silnou Evropu. Dovolte, abych vyjádřila naději, že budete souhlasit s prezidentem, s předsedou Buskem Eh, který nedávno řekl, po maďarském předsednictví bude Evropa lepší a silnější. Děkuji vám znovu z celého srdce za eh, vaši spolupráci za posledních šest měsíců. Děkuji vám. Grazie, grazie. Děkuji. A nyní dávám slovo předsedovi Barosovi. Paní ministrině Děry, vážení členové, pane předsedo, tato Evropská rada má velice eh, bohatý program jednání a já bych, chtěla podě- já bych chtěl poděkovat eh, maďarskému předsednictví za eh, velmi odhodlaný přístup a soustředění na důležité otázky. Já jsem, se, já jsem napsal eh, dopis členům Evropské rady, kde jsem vyjádřil pozice komise k těm nejdůležitějším bodům a rád bych se eh, podělil o naši pozici také s vámi. A nakonec, když dovolíte, budu také eh, uvádět několik poznámek k Řecku. Toto zasedání Evropské rady přijme velice důležité kroky k tomu, aby hospodářská politika EU byla konzistentní a efektivní. Za prvé, Máme eh, tady celý ten balíček eh, zprávy hospodářských záležitostí. A já chci velice upřímně říct tomuto parlamentu, že chci poděkovat za velmi eh, intenzivní práci a za velkou zaangažovanost v této věci, kdy parlament udržel velikou míru ambicioznosti v těchto věcech. Později během dnešního odpoledne komisař Rehn a další členové komise vyjádří pozici komise k této velice důležité otázce. A do Dovolte, abych řekl, že očekávám, že členské státy i parlament se dohodnou, protože schválení celého tohoto balíčku je zásadně důležité pro naši eh, jasnou odpověď na krizi. Eh, tento balíček je eh, životně důležitý, protože jak můžeme vysvětlit našim občanům, že když se snažíme reagovat na velké výzvy této situace, nejsme schopni se dohodnout na těch základních pilířích naší reakce na krizi. Věřím, že dohoda v tomto balíčku eh, posílí eh, naše eh, mechanismy na evropské úrovni a že Evropská unie bude v lepší situaci, jak zvládat otázky deficitu, zadluženosti a jak reagovat na negativní makroekonomické nerovnováhy. Prevence je lepší než léčba a my proto musíme korigovat situaci, když se eh, vyvíjí negativně. Za druhé, eh, očekávám také, že eh, vlády podpoří specifická doporučení, která 7. června předložila komise. Jak víte, to je také otázka velice důležité kolektivní reakce na evropské úrovni. Komise provedla analýzu plánů členských států eh, na národní úrovni pro zdravé finance. Eh, abychom se soustředili na měřitelné zdravé eh, faktory růstu v každé zemi. V rámci členských států i v rámci komise probíhala diskuse někdy velmi intenzivně a já jsem velice rád, že celkové výsledky udržely vysokou úroveň ambicioznosti. Eh, nemůžeme využívat na jedné straně výhod jednotného trhu, ale na druhé straně ignorovat eh, otázky mm, hospodářské politiky na straně druhé. Proto je tak velice důležitý tento balíček. Eh, přitom víme, že je třeba brát v úvahu doporučení komise v konkrétních případech. Tato politika obsahuje také velice eh, jasný apel na kolektivní odpovědnost, eh, protože eh, naše společná ekonomika je více než pouze suma našich národních ekonomik. Eh, Evropská rada má také přijmout důležité změny pro vytvoření Evropského mechanismu stability od roku 2013, aby bylo možné pomoci členským státům ve finančních eh, problémech, a to za konkrétní podmíněnosti. Eh, dále je tady také eh, zcela jasný důkaz, že se maximálně snažíme udržet stabilitu eh, eurozóny a snažíme se udržet zdravé, eh, udržitelné finance. Já chci připomenout, že v lednu, když komise předložila eh, přehled růstu, tak jsme hovořili o velice důležitým, důležitém eh, tématu, což je eh, udržení těchto zásad. Tehdy to bylo velmi kritizováno, ale dnes se ukazuje zcela jasně, že je třeba zvýšit efektivitu v této oblasti. Já si kladu otázku, zda to nebylo možné již před několika měsíci. Celý balíček zprávy eh, hospodářských záležitostí, otázky mm, mechanismu stability, to všechno jsou nástroje, které eh, Evropě umožní vyvodit poučení z krize eh, komise dělá maximum pro to, aby udržela toto úroveň uvědomění si důležitosti všech těchto záležitostí. Každý sektor musí přispět v období krize a e, samozřejmě také, o to ještě více, finanční sektor, mohu říci Evropskému parlamentu, že tady jsou legislativní e, návrhy na e, finanční oblast. Návrh má tři cíle. Za prvé, zabránit rozdrobenosti finančních eh, služeb, protože stále rostoucí eh, počet eh, různých oblastí se tady objevuje. Za druhé, tento text se také snaží vytvořit vhodné podněty pro všechny Eh, oblasti, kde je třeba odradit čistě spekulativní a velmi rizikové operace. A za třetí vytvořit eh, dobrý eh, systém sdílení nákladů na řešení krize Eh, když se na jedné straně hovoří o velkých ziscích, o vysokých prémiích placených bankéřům, eh, když na druhé straně je třeba zachraňovat tyto banky s velkým použitím veřejných peněz, jak potom na druhé straně můžeme hovořit o velkých eh, nadměrných ziscích? Z těchto zisků je pak třeba také přispět na náklady na řešení krize. Druhé opatření eh, v rámci eh, Evropské rady, které se bude řešit, je otázka migrace. Eh, migraci se samozřejmě věnujeme systematicky a stále, ale v posledních měsících reagujeme na velký tlak migrace. Je tady celý balíček, který stanovuje nynější a budoucí iniciativy v oblasti migrace které by měly umožnit členským státům řešit otázku eh, azylu, migrace, mobility eh, a to v, bezpečným, v bezpečném rámci. Musíme říci, že to je velice důležitá otázka. Musím říci zcela jasně, že komise nepřijme nějaký pokus Eh, nahlodat šengenské principy. Myslím, že eh, vidíme pravý opak. Musíme přece, musíme přece posílit evropský, celoevropský přístup k otázkám migrace. Komise navrhuje eh, posílit právě zprávu záležitosti v rámci šengenské oblasti a posílit zase naopak spolupráci na vnějších hranicích. To znamená eh, posílit Frontex a další nástroje pro řešení eh, otázky vnějších hranic, včetně otázky eh, vyhodnocení rizik. Studujeme otázky určitých pojistek a také otázky, jak řešit potenciálně složité situace, když naše vnější hranice eh, čelí výjimečnému tlaku, eh, kdy je velice těžké zvládnout úkol eh, střežení vnějších hranic. Tady by bylo právě na evropské úrovni nutno přijímat rozhodnutí, a takováto rozhodnutí mohou počítat s určitými mechanismy, když vznikne eh, kritická situace, pak je možné i dočasně zavést kontrolu na vnitřních hranicích, ale to samozřejmě v rámci komunitárního postupu. E, to neznamená odstoupení od vnitřních e, hranic, které byly zrušeny. Naopak znamená to, že když jednotlivé členské státy e, cítí určitý tlak, aby nepostupovali jednostranně. Tomu směřuje návrh komise, který by mohl být takto finalizován. Celý balíček o migrace doplňuje ještě také celý systém azylu Eh, kdy žadatelé o azyl by měli dostávat stejné zacházení v celé Evropské unii. Rada i eh, Evropský parlament eh, dostávají tedy návrhy komise o společných standardech postupu vůči Eh, žadatelům o azyl a eh, uprchlíkům. Já chci eh, říci, že na Evropské radě chceme právě získat podporu pro tento balíček týkající se azylu. Evropská rada bude také hovořit o otázce partnerství pro demokracii a toto partnerství je velice důležité pro naše partnery, aby bylo možné podpořit demokratický Eh, postup. Nemůžeme přece eh, nechat eh, padnout tyto naše partnery. Na programu na programu rady je také otázka, že Chorvatsko by se mohlo stát 28 členem EU od 1. července roku 2013 a již konce měsíce můžeme podepsat eh, poslední eh, kapitoly, které se týkají přístupových jednání. A nyní konečně se dostávám k Řecku a věřím, že eh, členské státy budou mít také možnost diskutovat o situaci na nejvyšší úrovni to je situace, která je velmi složitá pro konkrétní členský stát EU, ale současně je to velice složitá situace pro celou stabilitu eh, společné měny a finanční eh, stabilitu celé EU. Můžeme říct, že jsou tady jednak otázky eh, finanční stability, ale také otázky sociálního postupu i otázky politické odhodlanosti. Řecký parlament včera v noci vyslovil vládě důvěru a tím dává vládě možnost pracovat pracovat na eh, opatřeních společně s Mezinárodním měnovým fondem a s celou EU, aby se vytvořily všechny nástroje, které umožní Řecku vrátit se k růstu. Musíme být eh, zcela jednoznační v této věci. Neexistuje žádná alternativa k tomuto plánu. To prosím eh, si uvědomme. Já vím, že řada lidí v Řecku žije, prožívá velice obtížné období a mé poselství řeckému lidu je, že Jestliže Řecko prokáže, že je opravdu odhodlané realizovat reformní balíček za pomoci MMF a Evropské unie, pak se rozhodně Řecku podaří vrátit se zpět na cestu růstu, protože fiskální konsolidace je zcela zásadně důležitá a cílem je růst. Nezapomínejme, že jedno euro, eh, které je vynaloženo, na eh, splácení dluhu je euro, které nemůže být použito pro rozvoj řeckého lidu. Eh, je to tedy otázka, jak velice důležité je, eh, jak velice důležité je podporovat růst. Současně je velice důležité, aby řecký národ si uvědomil, že v tak velice obtížných podmínkách je zapotřebí mít celonárodní konsensus. Takový konsensus to není krátkozraká stranická politika. Potřebuje mít konsensus, aby Řecko získalo důvěru jak partnerů, tak trhů a aby mohlo provést ty velice důležité reformy, které jsou zapotřebí. Setkal jsem se s premiérem Papandrem a diskutovali jsme o velice důležitých eh, otázkách. Řecko má potenciál eh, získat evropské fondy v rámci politiky soudržnosti. Je tady také otázka absorpce, schopnosti absorpce, eh, aby eh, tyto prostředky měly opravdu dopad a zlepšily konkurenceschopnost. To bude celkový eh, program, který bude zaměřený na růst a zaměstnanost. Bude mít ovšem i ty aspekty naléhavosti řešení těžké situace Řecka, kterou ovšem Řecko skutečně prožívá. To všecko můžeme s Řeckem společně udělat. My, komise, společně s dalšími vládami, toto všecko můžeme vytvořit, ale myslím, že je zapotřebí velké úsilí, aby všichni ti, kdo mohou eh, přispět, aby skutečně přispěli, včetně technické pomoci, která může přijít členských států. Řecká vláda je připravena zavázat se k tomuto postupu spolu s námi a já myslím, že my všichni budeme také připraveni reagovat pozitivně a to na základě podmíněnosti, to znamená realizování potřebných reform. Eh, realizace plánu reform vyžaduje velké úsilí od řeckého lidu. Komise Eh, tady eh, chce projevit eh, vůči řeckému lidu výjimečný postup, protože říkáme, že tady je velká naděje. Ano, je zapotřebí obětí, ale na druhé straně je tady naděje, že na konci této cesty se Řecko vrátí k růstu. Bude zapotřebí udělat škrty, ano, ale ty jsou zapotřebí pro budoucí růst na tom pracujeme spolu s řeckými orgány a věřím, že s řeckým národem se nám to všechno pořadí, podaří. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Barroso. A nyní budu předávat slovo předsedům politických skupin. Začneme s panem Dolem. Pět minut, prosím. Pánové předsedové, pane předsedo komise, paní předsedkyně rady, eh, drahý kolego Adiko Gary, eh, ještě eh, na tou adresu chci říci velice děkuji za práci i za metodu, která byla použita, i za čas věnovaný eh, práci eh, s parlamentem. To si zaslouží, eh, tato práce si zaslouží tato slova poděkování. No, je tady potlesk, samozřejmě, je to naprosto zapotřebí, však také vzešla z naší politické skupiny, takže si rozhodně získala dobrou eh, průpravu. Chci říct, že hovoříme nyní ve velice napjaté době. Málo kdy se eh, ve veřejné mínění projevovalo tak velké očekávání jednotného, jasného rozhodnutí od vedoucích představitelů v oblasti eh, krize eura a krize hospodářské. V řadě zemí, ale především v Řecku, jsou naši spoluobčané Eh, znaklidněni, eh, jsou velice nejistí, obávají se budoucnosti pro sebe i pro své děti. A já chci využít eh, této příležitosti a vysílám první poselství řeckému obyvatelstvu. Evropa s vámi solidarizuje a uděláme vše, co je možné, abychom vám pomohli dostat se ze situace, která je velice obtížná. Chceme projevit solidaritu i odpovědnost. A já zdůrazňuji to slovo odpovědnost. Druhé sdělení Situace, kterou Řecko prožívá, je také výsledkem dlouhých a dlouhých let, kdy žili nad poměry, jako ostatně nejenom oni, ale i celá řada dalších zemí v EU. Musíme to říci, musíme to přiznat a já apeluji na všechny Evropany, dívejme se tváří v tvář realitě. Eh, vlastně třetí sdělení je výsledkem prvních dvou. Evropa může pomoci Řecku či jiné země, zemi v problémech pouze za podmínky, že ta země udělá vše pro to, aby ozdravila své finance a svou hospodářskou situaci. Znamená to oběti, ale znamená to také, že z dlouhodobého hlediska to přinese pozitivní změny pro tuto zemi. A musím také ještě říci, Nemohu to zamlčet. Odvolám se například Lotyšska. Před několika lety bylo Lotyšsko na pokraji krachu, ale díky velmi statečné politice, kterou vedl eh, premiér Dombrovský, který byl znovu zvolen eh, lotyšským obyvatelstvem, tato země se vrátila k rovnováze. Eh, jsou tady dvě, mož, dva možné postupy tváří v tvář situaci. Buď člověk bude manifestovat a stávkovat, to je pr, samozřejmě zbraní eh, odbory, odborů. Já tedy respektuji tyto postupy, ale také jsem byl v odborech. Ale je tady druhý postoj a to je odpovědný postoj a náprava eh, problému. Já chci apelovat na všechny, apeluji na vaše svědomí. Změny jsou potřebné, ale jsou také eh, zdravé. To, že budeme hovořit o nějakém obětním beránku Evropě nebo MMF, tím se nedostaneme z těžké situace krize. A když říkám eh, my všichni, tak mám na mysli samozřejmě všechny politiky, ale mám také na mysli každého jednotlivce z 500 eh, milionů Evropanů. Musíme také hovořit o evropské solidaritě. Za eh, hranicemi současné krize musíme provést reformu zprávy zprávy hospodářských záležitostí. Je tady euro, to je ta finanční složka, monetární složka, eh, která je velice eh, velkým pozitivem, ale na druhé straně je tady celá řada nedostatků v hospodářské politice. Proto máme celý balíček, kde chceme použít komunitární metody a to proto, abychom zabránili tomu, že eh, naše státy se příliš snadno vyhnou svým povinnostem, jako tomu bylo již v minulosti mnohokrát. Evropský parlament chce rozhodnout o pravidlech, které je třeba respektovat. Není možné schválit pravidla a při první příležitosti je porušovat. Chceme, aby se pravidla respektovala. Nic víc, nic míň. Eh, krize, kterou prožíváme, má alespoň tu výhodu, že nám připomíná naši odpovědnost. A já prosím všechny členy EP, aby si to uvědomili. A dále chci ještě říci, že eh, se velice radujeme z rozhodnutí, které eh, brzy rada má přijmout, a sice, že Chorvatsko se stane 28 členským státem EU. Toto rozhodnutí odmění Chorvatsko, chorvatskou vládu a chorvatské obyvatelstvo za dlouhé roky úsilí. Já jim skládám hold. Je to velice pozitivní pro Evropany a Eh, to právě v období, kdy Evropané o sobě pochybují. Eh, evropské hodnoty, včetně solidarity, tolerance, eh, respektování menšin, respektování lidských práv a lidské důstojnosti, to všechno jsou hodnoty, které vždy byly velice užitečné a o to jsou užitečnější v době globalizace, kdy poměr sil vítězí nad ostatními aspekty. Já jsem přesvědčen, že když to Evropané budou chtít a když se překoná populismus, podaří se nám překonat obtížné období, které prožíváme a přeji si, aby nejvyšší představitelé státu a vlád toto měli na paměti dřívíce než cokoliv jiné. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Dole. A dalším řečníkem je pan Martin Schulz. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Evropský parlament velice zřídka kdy připravuje zasedání rady eh, v tak vážné situaci. Je to skutečně historické setkání, zasedání Evropské rady, protože musí přijmout také historická rozhodnutí, která se týkají budoucnosti. Tento týden jsem slyšel takovou zajímavou, jsem přečetl zajímavou větu v, dě, v jedněch německých novinách. Uh, trhy nedůvěřují Evropské unii, protože jí nevěří, že vyřeší své problémy. Lidé v Evropě, evropští občané nedůvěřují Evropské unii, protože nevěří svým vládám, že zvládnou najít řešení našich problémů. Nalezáme se v závažné krizi. Je to krize důvěry v evropský projekt. Každý má takovou krizi, jakou si zaslouží. Naše problémy jsou již dlouho známy. Otázka stojí, eh, jestli se k ním chceme postavit čelem a nebo jestli na ně nebudeme mít eh, odvahu. A Eh, klesneme před nimi. Řeknu větu, která asi bude věřit k těm nejnepopulárnějším sdělením, které teď lze v Evropě říci, ale řeknu ji stejně, protože věřím hluboce v pravdivost této věty. My nepotřebujeme méně Evropy, my potřebujeme více Evropy. My potřebujeme více odvahy použít evropské prostředky na to, abychom tuto krizi zvládli. Proč potřebujeme více Evropy? Protože u této rady jde mimo jiné o dvě věci. Za prvé, šéfové států a vlád se musí znovu naučit jednat jako státnici. Je to totiž tak, že, neroz, že nerozhodují tyto hlavy států uh, sami. V tomto uh, světě uh, existuje 43 podniků, které jsou větší než největší e, státy Evropské unie. To znamená, že šéfové těchto 43 e, podniků jsou minimálně tak mocní jako polský premiér. Tito lidé rozhodují také o osudu lidí na tomto kontinentu. A pak je ještě další otázka, a bylo by dobré o ní hovořit i před ECOFINem, že vždycky před Evropskou radou jedna nebo dvě nebo tři ratingové problémy eh, sníží hodnocení toho problému, který se právě má řešit a které vlastně tímto na sebe strhávají moc k řešení evropských problémů. Co to je za lidi, kdo je řídí, kdo vlastně platí těmto agenturám za jejich eh, rating? Ti přece uh, nepracují zadarmo, ti uh, dostávají peníze za ty své návrhy. Šéfové vlád musí mít odvahu znovu jednat jako státníci a jako demokraté, ale to se jim podaří pouze jedním způsobem. To se jim podaří pouze, když budou jednotní, ne když eh, budou roztříštěni. Evropa má dnes 7,8 eh, obyvatelstva na celé zemi ve svých 27 členských státech. Statistika nám říká, že v roce 2050 stále ještě zde budou, eh, bude žít 4 Zbytek eh, těch lidí na zemi se nebudou řídit podle Evropy. Eh, ty sílící moci eh, na této zemi, ekonomiky, nové sílící ekonomiky nečekají na to, až se Evropa rozloží od největšího Německa až po nejmenší Maltu. ta renacionalizační retorika, kterou používá řada politiků, kteří si myslí, že přežijí eh, samostatně. My přece eh, přežijeme ekologicky, ekonomicky i finančně politicky pouze jako jednotný kontinent, také z hlediska měnové politiky, pouze když budeme mít společnou vůli, když se sjednotíme. Nejsilnější eh, ekonomická moc na zemi. To je Evropa, když by byla jednotná a solidární. Solidarita znamená dělit se. Eh, to také mimo jiné neznamená jenom finanční daň, ale daň z finanční transakce. Když eh, jdu do eh, obchodu pro litr mléka, zaplatím daň, ale když e, si koupím e, cený papír, nezaplatím z toho daň. A to není správné. My potřebujeme daň z finančních transakcí. To všechno už je e, podrobně popsáno, všechno to máme na stole. Buď toto zvládneme, aby Evropa byla jednotná a ne, aby rozehrával jeden stát eh, svou, eh, své zájmy proti druhému. Buď se nám podaří Evropu sklížit, skloubit, a nebo je eh, evropské dílo jednotnosti v konkrétním nebezpečí. Kdyby Evropská unie měla selhat jako nadnárodní projekt míru, tak se toho rozbije více než pouhá politická unie. Potom démoni 20. století se znovu rychle vrátí. Obrana Evropy je víc než jenom ekonomika. Je to obrana velké myšlenky. Děkuji. Děkuji.